Děkujeme. Slovo má pan Nicholson, jedna minuta. Děkuji, děkuji paní předsedající. Rovněž bych rád vyjádřil soustrast francouzskému lidu. Myslím si, že všichni na ně v tomto okamžiku myslíme. Ano, víte, někteří se snaží v podstatě vlastně tak, jak si kopat tu plechovku na cestě, co možná nejde, ale viděli jsme to minulý týden. Ovšem je to skutečně příležitost reagovat na skutečný problém Pan Barnier ano, toto je samozřejmě další problém a to je backstop, o kterém hovoříme, tato pojistka, to se nezměnilo. To jsou jednání od samotného počátku já se tomuto problému budu věnovat, dokud zůstane na svých pozicích. Rád bych řekl, že to prodloužení do října, já skutečně nevidím žádnou dohodu na konci tohoto období. Myslím si, že to bude vyžadovat novou komisi, nový Evropský parlament, a že to bude vyžadovat nové pohledy a nový názor na to, abychom dosáhli určité dohody a odpověď na tyto otázky na konci tohoto problému. Když jste součástí nějaké klubu, tak musíte být součástí tohoto klubu. Nemůžete být jednou nohou uvnitř a jednou nohou ven. A to je právě problém, ve kterém se nachází Británie v současné době. Pan Paten již odešel. Paní předsedající, toto je asi nebo skutečně poslední projev, který mám za posledních 30 let ve Evropském parlamentu. Proto bych rád řekl, že mi bylo obrovským potěšením a ctí zastupovat lid Severního Irska zde ve Evropském parlamentu posledních 30 let. Zažili jsme dobrá období, ale zároveň i velice smutná období, terorismus, eh, šílené problémy v různých částech Evropy, které jsme museli přežít a zažít. Ovšem Jacques Delors zde byl v Evropském parlamentu a vystupoval ve jménu Severního Jerska, když bojoval za dohodu a i zároveň v roce 50, v roce 94 se nás ptali, jakým způsobem by Evropa mohla pomoci. A Evropa pomohla více než dvěma miliardami eh, liber, které pomohly všemu lidu severního Jirska, čili nyní, kdy se loučím s Evropským parlamentem, rád bych řekl, že se mi zde líbilo. Doufám, že jsem přispěl s troškou do mlína a že jsem kvalitním a řádným způsobem zastupoval můj lid. Je to nesmírně hrdý lid Severního Irska. Děkuji vám. Thank you very much, Děkujeme, pane Nicholson. A jako člověk, který s vámi spolupracoval v výboru Agri, bych ráda řekla, že jste byl vždycky nesmírně konstruktivním kolegou a zastupoval zájmy všech těch, které posledních 30 let zastupujete. Přejeme vám hodně štěstí. Mysleli jsme, že váš poslední příspěvek měl včera ještě, už byl teda poslední, dneska ovšem jste měl další možnost a omlouvám se za spoždění. Nyní má slovo paní Andersen. Já musím říct, že se nic nezměnilo. London, Londýn selektivně porušuje dohodu z, do, eh, z Velkého pátku, Dublin za, za, zapomíná na severní Eh, na sever a máme zde 6 měsíců nejistoty. Britové pouze odsouvají to, na čem se dohodli v prosinci 2017 jejich Brexit zbavuje lidi jejich práv, včetně volebního práva. To byl požadavek, který byl základem hnutí za eh, občanská práva. Čili my v podstatě čekáme další volby, které Toryové ani stran DUP nechtějí a ve kterých nechtějí Fina Gale a Fiona Fail, abychom hlasovali. To znamená, že musíme vyslat jasný signál Londýnu, Dublinu a i Bruselu vnést určitě rozsudek nad tímto chaosem Brexitu a tento politický van, politickým vandalismem. Všichni voliči v Irsku mohou tím, že budou hlasovat za uh, Sinn Féin, vyslat jasný signál směrem k demokratické cestě z britského chaosu, to znamená přijít eh, s určitým rozumným krokem směrem k jerské jednotě. Děkuji vám, děkujeme. Je zde modrá karta, omlouváme se. Pane Kelly, vy jste požádal o modrou kartu. Paní Andersen, souhlasíte? Takže prosím, pane Kelly. Já, jak víte, obvykle nevystupuji tímto způsobem. Toto je za posledních deset let pouze moje druhá modrá karta. Ovšem, Miss Andersen řekla, že Dublin eh, zapomíná na sever, ovšem irská vláda udělala vše pro to, vše možné, společně s panem Barnierem a ostatní. Takže prosím vás, musí to být otázka. Jak může kolegyně Hříček Sinn Fein eh, tímto způsobem eh, změní celou situaci? Víte, No a vidíte, já jsem na svém křesle Sinn Féin velice jasně vystupovala, pokud jde o stanovisko Dublinské, Dublinu. V podstatě je to jedna z mála vlád, všech eh, zde mm, zemí, které v podstatě zamezují právu volit. To znamená, že nemáte tuto možnost. Vy to víte, že vy víte, že v severním Jirsku moje matka, její generace, tyto lidé šli eh, s Johnem do Londýna a bojovali, aby každý měl svůj hlas a vy jste hlasovali za to, aby Mark Derken v podstatě eh, odhlasoval to, že nebudeme mít svůj hlas. To znamená, že nebudeme schopni vyjádřit svůj hlas ve volbách, které nás čekají. Děkujeme a nyní pan Smith. Uh, Paní předsedkyně, děkuji vám. Jakožto skotský europoslanec bych rád řekl, že zprávy o našem odchodu byly značně přehnány ale jsem rád, že se pan Tusk a ostatní snaží najít nějaké výhodisko. Pan Tusk eh, parafrázoval Johna Lennona, když řekl, možná jste snílci, ale nejste sami. Ve Skotsku je spousta takových snílků, kteří vědí, že nejlepší Brexit je žádný Brexit, takže ještě jednou díky za vaše snahy. Ale když se podíváme na evropské volby, na které se má strana již připravuje a těší se na ně, Rád bych vás varoval a poprosil, poučme se z Brexitu, protože zárodky Brexitu existují v našich všech státech. Populismus je na vzestupu a to je riziko pro nás pro všechny. Musím říct úplně upřímně, že demokracie ve Spojeném království má problémy. Prosím, vyšlete mezinárodní pozorovatele, abyste zajistili, že evropské volby u nás proběhnou řádně, protože naším orgánům už to nevěřím. Eh, ukázalo se, že eh, referendová kampaně lhala, porušila všechna možná pravidla, pravidla a neexistuje záruka, že to neudělají znovu. Tyto volby budou bojem o Evropu, budou bojem o mezinárodní solidaritu. Má strana ve Skotsku je připravena, můžete se na nás spolehnout. Doufám, že se i my budeme moci spolehnout na vás. Děkuji. Děkuji paní Garling na minutu. Děkuji paní předsedající. Chtěla bych poděkovat všem za trpělivost a za nejvyšší míru státnictví a hlavně bych chtěla poděkovat panu Taskovi já jsem dostala spoustu dopisů a e-mailů, zpráv a tak dále, které mne žádali, abych vám eh, došla potřást ruku a poděkovat vám za to, co jste udělal pro Spojené království. Už jste v podstatě kultovní, kultovní postava. Vy jste přijal odpovědnost za to, že se vyhnete Brexitu bez dohody, což je v příkrém kontrastu s mnoha politiky ve Velké Británii, zejména Eh, s konzervativci, kteří lhali, podváděli, zabarikádovávali se a v podstatě se snaží stát se příštím premiérem a založit si na tomto celém politickou kariéru. Ale práce pana Barniera, Tuska, Junkra a e, seniorních politiků v EPP nám dali možnost 23.5. hlasovat v evropských volbách a ta, za to jsme vděční. Tu příležitost využijeme k tomu, abychom prosazovali člen, další členství v EU. Budu spolupracovat se všemi kolegy ve Westminsteru, kteří staví zemi před svou stranu a budeme se snažit eh, přijít s výsledkem, který jasně řekne, ano, je čas na druhé referendum, které snad proběhne v září a do 31. října už bude jasné, že v EU zůstaneme. Děkuji vám. Pan Dance na minutu. Jestli dovolíte, já bych rovněž rád vyjádřil, vyjádřil soustrast s tím, co se stalo v Paříži a zároveň poděkoval všem požárníkům za jeho odvahu. My všichni společně obnovíme katedrálu Notre Dame. Kolegové, Brexit to je proces. A lidé tamhle nám ten proces upírají. Upírají nám to, že když se podíváte na všechny možnosti Brexitu, tak u všech jsou negativa. Nikdo se k těm negativům nechce postavit čelem a proto je pro ně daleko jednodušší eh, začít křičet, že je někdo zradil. Ale pravda je, že Brexit je nenaplnitelný tak, jak jej slíbili. Doufám, že v, Spojeném království proběhnou evropské volby, abychom si mohli jasně vybrat mezi těmi, kteří jsou na tamté straně sněmovny, kteří při každé příležitosti křičí něco o zradě, a mezi těmi, kteří jsme na této straně sněmovny, kteří chceme spolupracovat s ostatními kolegy na vytváření lepší nové Evropy, protože o to tady jde, abychom pracovali na společné lepší budoucnosti a my jsme k tomu připraveni. Děkuji vám. Thank you, Mr. Henkel. Děkuji, pan Henkel, minuta. Já jsem, eh, když jsem jel eh, na kole přes Lucembursko a Belgii do Paříže, tak eh, jsem zajel i do toho kostela, který včera, včera schořel a když jsem to sledoval, ty záběry, tak tak jsem měl skutečně slzy v očích. Zaznělo tady, že město Gdaňsk bylo také rekonstruováno. Ale také byl zrekonstruován například kostel Pany Marie v Drážďanech, který pomohli znovu postavit Britové z Coventry. A já bych chtěl podpořit i to, co říkal pan González Pons, že by obnova pařížského chrámu měla být náš společný úkol. Myslím si, že náš parlament by mohl vyjádřit, že to je pro nás priorita číslo jedna pro příští legislativní období, že Notre Dame znovu postavíme. Pan Tusk rovněž řekl, že by se na to měli, mělo podílet všech 28 národů. Samozřejmě ta odpověď v té věci musí přijít v první řadě z Londýna jak jsme tady již mnohokrát slyšeli, ale řekl bych, že zde je jedna věc, kterou můžeme udělat, abychom tu správnou odpověď z Londýna dostali. Můžete zajistit, že Británie zůstane je účastníkem v rámci toho procesu rekonstrukce Notre Dame v Paříži v rámci Evropské unie, tím, že zajistíme, že Británie zůstane členem EU. Děkuji. Paní Hübner na minutu. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Předsedové, kolegové, pro evropské lídry nový, nová lhůta pro Brexit byla těžkou volbou, ale nyní je na britské straně, aby využila tuto další lhůty konstruktivním způsobem a e, rozhodně nebudeme počítat v tomto s panem Farážem. A poslední týden jsme e, četli tweety um, protievropských uh, politiků z Velké Británie o tom, jak budou sabotovat veškeré snahy, eh, pokud je o řešení Brexitu. My rozhodně budeme bránit Evropskou unii a její občany. Evropská unie bude nadále zdrojem stability také v tomto absurdním procesu Brexitu. Bohužel na britské straně není žádný náznak toho, že eh, by došlo k průlomu. V tuto chvíli je jasné, že hlavním problémem není backstop, ale budoucnost. Možná eh, přijde řešení, ale co je potřeba od britských politiků je definovat, co vlastně chtějí. Pan Kelly na jednu minutu. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěl vyjádřit svůj soustras se s francouzským lidem, pokud jde o e, požár v Notre Dame. Pokud jde o Brexit, nejistota pokračuje a lidé tím trpí. V mé zemi e, Brexit bude mít obrovský dopad na podniky a také na zemědělce, kteří nyní dostávají o 200 eur méně na zvíře, než tomu bylo minulý rok. Je třeba, aby paní Mayová a Jeremy Corbyn dosáhli dohody. Je Není možné do nekonečna odkládat Brexit. Je třeba zajistit jistotu. Rovněž, co má dopad na můj volební okrsek. Dříve jsme volili pět poslanců, nyní to budou čtyři poslance. Já jsem před několika lety říkal, že nesmíme rozdělit žádné, žádná křesla, dokud skutečně neojdou, neodejde Velká Británie. A tak jsme se teď dostali do problému, pokud Velká Británie bude opět um, se účastnit parlamentních voleb. Děkuji za pozornost. Nyní se dostáváme ke HDI, pan Angel. President paní předsedající. jsem velice rád, že Evropská rada a evropské instituce prokázaly flexibilitu vůči Velké Británii, tak jak jsme požadovali. Jsem velice rád, že Velká Británie je připravena zorganizovat volby do Evropského parlamentu a tudíž zde existuje možnost, že britští občané se rozhodnou zůstat v EU. V každém případě bych chtěl jasně říci, že toto rozhodnutí um, vede k velké nejistotě pro lidi, pro firmy i pro země. A tak bych chtěl požádat Evropskou komisi a vlády členských států, aby udělali všechno, co je v jejich moci, aby zajistili jistotu pro lidi, kteří uh, trpí uh, Brexitem a rozhodnutím britského parlamentu. Paní Gomez na jednu minutu. Všichni trpíme. Všichni trpíme společně s Francií. Trpíme za humanismu za lidskost trpíme, za to, co se stalo včera v Paříži. Budeme muset samozřejmě udělat vše pro to, aby došlo k obnovení této katedrály. Já jsem ale na druhé straně velice smutná, že rada netrvala na to, aby došlo v Británii k volbám, aby lid rozhodl, aby to byla demokratická cesta, aby jsme zabránili tomu, že Británie opustí, opustí Evropskou unii. Já skutečně doufám, že vyšleme tento signál, tento jasný signál signál britskému lidu, britským politickým stranám, všem, kteří jsou zodpovědní v tomto ohledu a že skutečně budeme reagovat na ty eh, příznaky a zároveň důvody určitého odcizení britského lidu, což není pouze jejich situace, ale co cítí mnoho našich eh, lidí v našich zemí. Potřebujeme samozřejmě reformovat eh, naši, naše instituce. Paní Miranda má slovo. Děkuji já jsem v posledních dnech velice eh, sledovala vývoj kolem Brexitu. Eh, v různých zemích existuje, existuje nejistota, pokud jde například o rybolov, pokud jde o eh, dodávky léků do Velké Británie, pokud jde o firmy a tak dále. Prezident, předseda Tusk a předseda Juncker hovořili o tomto tématu. Já bych na tomto místě chtěla zdůraznit politiku e, rybolovu. Hovoří se v této souvislosti často o flexibilitě a to nás e, zavazuje k tomu, že máme zajistit e, jistotu pro rybáře. Pan López Aguilar. A paní předsedající, páně předsedové, Evropa musí pokračovat dále a soustředit se konečně po Brexitu na to, co bychom se soustředit měli. E, viděli jsme to obrovské zničení v Notre Dame v Paříži. E, čeká nás velice zásadní rozhodnutí v evropských volbách a nyní Eh, existují velké, eh, existuje velká nejistota, pokud jde o eh, složení budoucího Evropského parlamentu. A nevidím, že eh, by nějakým způsobem převzali zodpovědnost za celý, celý tento chaos ehm, ti z extrémní pravice, kteří eh, již desítky let eh, zde v Evropském parlamentu podková, podkopávají evropské hodnoty. Je třeba, abychom šli tvrdě proti demagogii, proti eurofobii a snažili se zachránit Evropu. Děkuji paní předsedkyně, pan Brennan for the hour is late and the time is je pozdě, není dostatek času. Evropská unie vzešla z noční můry druhé světové války. A, a tato noční můra druhé světové války právě vedla k vytvoření toho, co máme. Já souhlasím s tím, že potřebujeme a, ti, kteří a, sní. Ti, kteří sní v noci. Často ve dne zjistí, že jejich sen není realitou, ale ti, kteří žijí, ti, kteří sní přes den, jejich sny se realizovat mohou. Myslím si, že nesmíme přestávat snít ve dne. Je třeba, abychom jednali podle svých snů. Eh, my můžeme ještě zůstat. Pane Kmark, paní předsedající, myslím, že celá tato diskuze ukazuje jednu věc, a to je síla evropské jednoty. Problémy ve Westminsteru jsou způsobeny skutečností, že být v Evropské unii znamená hodně pro celou společnost a je těžké tyto vazby zpřetrhat. Pan Ferič je skutečně zvláštní osoba. Je také vtipný nikdy ale v podstatě eh, zásadně nepřispěl k bezpečnosti v Evropě, k otevřeným trhům a k hospodářskému růstu. Vy si stále jenom děláte srandu. Proč bychom se vás měli bát? Vy se snažíte a, o to, abychom se báli lidí, jako jste vy. Vyhrožoval jste, že se vrátíte. A eh, my si vás někdy rádi vyslechneme, ale v podstatě neposloucháme, co říkáte, protože to, co říkáte, nemá žádný zásadní eh, dopad na lidi Evropy. Evropy. Vy jste prostě jenom vtipný, my se vás nebojíme. A já doufám, že Velká Británie nakonec zůstane v Evropské unii. Tím jsme dokončili Catch the Eye a nyní dostává slovo předseda Juncker. Paní předsedající, dámy a pánové, dostávám se ke slovu. A při té příležitosti bych chtěl poděkovat tomuto parlamentu. Budu zde ještě na začátku činnosti nadcházejícího parlamentu, ale v nadcházejícím parlamentu mi bude hodně chybět kolega Elmar Brok. Během 40 let jsme se hodně hádali, hodně jsme se nasmáli, někdy jsme i brečeli. Mnohokrát děkuji za tvoji práci, Elmar. Děkujeme předsedovi Junckerovi, nyní předseda Tusk. Děkuji za slovo, pouze jedna poznámka. Mnoho týdnů vyvolávaly emoce, především otázky ohledně účasti Velké Británie ve eh, volbách Evropského parlamentu. I zde v Evropském parlamentu ovšem rád bych vám připomněl, že Velká Británie má právo a povinnost zúčastnit se těchto voleb do Evropského parlamentu, pokud je a zůstane součástí EU. Toto je něco, o čem se nemůže vyjednávat. Nesouhlasím s tím, abychom jste vytvořili nějaké druhořadé členství. Já za samozřejmě chápu partijní zájmy, ovšem to nesmí překrývat právní realitu. Pan Verhofstadt eh, po svém projevu obdržel potlesk ze strany pana Faráže. A to je podle mě dobrý důvod pro vás, pane Verhofstadte, abyste trošku se zamyslel a možná přeformuloval své vystoupení. Děkuji vám. Děkujeme. Milí kolegové, milé kolegyně, tím končíme tuto rozpravu. Colleagues. Děkuji, děkuji vám, milí kolegové, milé kolegyně. Prosím, abyste pokračovali ve své konverzaci mimo eh, náš sál. A nyní poprosím paní komisařku Tesen, vystoupil pan Michel Barnier, pan Tusk i pan předseda Juncker opustí za chvíličku náš sál a já bych poprosila, aby všechny ty konverzace probíhaly mimo sál. Takže navrhuji, navrhuji minutku přestávku, vzdávám to, vidím, že se loučíte, takže je tam minutka přestávka. Děkuji. Děkuji vám, milí kolegové, milé kolegyně. A nyní vás opravdu poprosím, ti, kteří nebudou pokračovat v naší další rozpravě, aby opustili náš plenární sál. Pane Korbete, pane Smise, prosím, abyste opustili sál, protože musíme pokračovat v našem dnešním programu. Takže Milí kolegové, milé kolegyně, je to zpráva pana Kalveta Šambona ohledně transparentních a předvědatelných pracovních podmínek v Evropské unii. 4,5 minuty dostává pan Kalve Šambon. Muchas gracias, señora presidenta. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Paní komisařko. Jsem velice rád, že jste mezi námi. Vážení kolegové, poslanci a poslankyně, mohu zde představit výsledek práce eh, celého týmu, kterému bych chtěl tímto poděkovat. Eh, byli jsme pod velkým čas, eh, časovým tlakem, abychom vytvořili směrnici, a která upravuje předchozí směrnici, která vznikla před 28 lety a jde ještě mnohem dále než v předchozí směrnici. Chtěl bych zdůraznit nejdříve politickou důležitost eh, této směrnice právě v tuto chvíli. Tato směrnice se soustředí na rozvoj pilíře sociálních práv v Jeteborgu byl deklarován tento pilíř sociálních práv e, minulý rok. A jede, jedná se zde o další krok, pokud jde o praktickou implementaci tohoto pilíře sociálních práv. Je to směrnice, která bude mít dopad na všechny pracovníky v Evropské unii. A to znamená všechny občany, kteří se buď připravují na práci, nebo pracují, a nebo eh, využívají práv, které, která získali během své práce. Má to tedy dopad eh, na eh, stovky milionů pracujících v EU, kteří budou také našimi voliči v nadcházejících evropských volbách. Je nesmírně důležité, abychom zvládli schválit tuto směrnici ještě v tomto funkčním období. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu mezi všemi politickými silami. Tato směrnice stanovuje minimální práva, která budou stejná pro všechny pracovníky v Evropě. Jsou to minimální práva. A nestavují se zde žádné zákony, nestanovují se zde žádné metody, a nestanovuje se zde, jak konkrétně se to bude aplikovat. To udělají členské státy. Nezasahuje se zde žádným způsobem do principu subsidiarity. To, co tato směrnice stanovuje, jsou minimální práva, tak abychom mohli hovořit o jednotné sociální Evropě. A pokud jde o obsah, ten určitě znáte. A stanovuje se zde právo na informace Toto právo se velice eh, vylepšuje ve srovnání se směrnicí z roku 91. Dále se zde stanovuje, eh, stále se zde zabraňuje zneužívání eh, příliš dlouhých zkušebních dob. A Prosazují se zde zachování práv ve chvíli, kdy pracovník se přestěhuje do jiného členského státu a zároveň se zde stanovují práva týkající se nových typů práce, ať už je to práce on demand, eh, prostřednictvím platform, eh, pokud je o nejistá zaměstnání a tak dále. Doposud tito lidé nebyli chráněni žádným způsobem. Nicméně Evropský soudní dvůr Eh, v některých případech již rozhodl a na základě eh, těchto eh, precedentů se zde stanovuje, že nebude možné zneužívat flexibility pracovníků v těchto typech zaměstnání. Zároveň se zde řeší otázka rovných podmínek pro všechny. Zajist, zajišťuje se zde a prevence sociálního dumpingu a zajišťuje se zde minimální kvalita života pracovníků. Je třeba, abychom měli na mysli, e, že se zde snažíme vytvořit Evropu, která bude sociální a která bude podporovat veškeré pracující. Mnohokrát děkuji. A paní Tyson má slovo za komisi. Merci, madame la présidente Eh, Děkuji, paní eh, předsedkyně, vážení poslanci. Jsem velice ráda, že zde mohu eh, být, abychom hovořili o této směrnici která podporuje pilíř sociálních práv. Mnohokrát děkuji panu zpravodaji Šambónovi, že tak rychle tuto směrnici vyjednal. Měli jsme velice krátkou časovou lhůtu, abychom dokončili hlasování o této směrnici před koncem funkčního období. Něco takového by nebylo možné bez dobré vůle ze strany Rady i parlamentu a bez silného závazku eh, zpravodaje, který se snažil nalézt kompromis při vyjednávání. Navrhovaná směrnice je velice důležitým výsledkem pro sociální Evropu. 200 eh, milionů pracovníků v Evropě bude mít transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky. Modernizujeme zde evropské pracovní právo a přizpůsobujeme ho eh, moderním světu. A V současné době stále více pracovníků, především mladých a žen, čelí tomu, že jejich zaměstnání je nejisté a že mají příliš flexibilní smlouvy. Je potřeba zde najít dobrou rovnováhu. Musíme zajistit ochranu práv pracovníků a zároveň nesmíme příliš zatížit zaměstnavatele a bránit inovacím. A to je přesně to, co jsme udělali navrhovanou směrnicí. Nová pravidla zajistí větší transparentnost, Všichni pracovníci v EU eh, získají informace o základních pracovních podmínkách. Na začátku svého zaměstnání během prvního týdne zaměstnanci budou seznámeni s tím, jaká jsou jejich základní práva a, povinnosti. To zahrnuje informace o jejich eh, odměnách, o pracovních podmínkách a budou zde také speciální informace pro agenturní pracovníky. 2 až 3 miliony pracovníků byli pracovníci, kteří nebyli doposud zahrnuti do působnosti směrnice, ale nyní zahrnuti budou. Jedná se například o domácí, eh, o pracovníky v doma, cnostech, pracovníci eh, na krátkou dobu eh, v nejistém zaměstnání a tak dále. Směrnice také zajišťuje některá základní práva, jako je například um, omezení pro zkušební dobu, eh, zákaz eh, doložek ehm, o výlučnosti a o neslučitelnosti. Díky Evropskému parlamentu se zde také ehm, stanovuje nárok na kompenzaci ve chvíli, kdy zaměstnavatel zruší eh, práci, on-demand práci v krátké době. Zároveň eh, například čekání se zde bude zahrnovat do pracovní doby. Eh, to, co se zde navrhuje, představuje zásadní zlepšení pracovních podmínek pro evropské pracovníky. Tato směrnice je e, zásadním tématem. Je velice důležité, ale také, aby se správně implementovala. Komise bude úzce spolupracovat s národními úřady, abychom e, řádně e, prosazovali tuto směrnici, především pokud jde o pracovníky s nejistým zaměstnáním. Děkuji. Děkujeme. Paní Arena, jedna minuta za výbor FAM. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní komisařko. Dneska v Evropě více než 4 miliony lidí pracuje na základě kontraktů, které pokrývají méně než 8 hodin týdně. 1,6 milionů lidí mají kontrakt na dobu určitou, což je méně než jeden měsíc. 6 milionů jsou na částečný pracovní úvazek, pracují, ovšem nebyla to jejich volba. A především jsou to ženy, které jsou opravdu nejzranitelnější v rámci tohoto nejistého Eh, zaměstnání. Ovšem bohužel k tomu dochází dále mm, zaměstnání od roku 2008 velice často. Tato pracovní místa jsou prekérní, málo chráněná, nedostatečným způsobem bezpečná, neposkytují žádnou perspektivu těmto pracovníkům, kteří nemohou v podstatě ani se střednědobého hlediska plánovat nebo mít například požádat o úvěr nebo organizovat svůj každodenní život. Tento text, který dneska přijmeme, Samozřejmě, že se snaží zlepšit tuto situaci, nepochybně zajistit větší jistotu, bezpečnost, větší transparentnost, více informací, pokud jde o pracovní smlouvy v Evropě. Samozřejmě, že je to pokrok a paní komisařka to jasně řekla. Ovšem je smutné, že členské státy eh, vyloučily z této směrnice kontrakty mm, eh, eh, mm, kratší než 12 hodin E, měsíčně a že byly schopny se dohodnout na skutečném zákazu e, kontraktů s, nulovými, s nulovou pracovní dobou. Evropa no, přichází s určitým pokrokem. Je to taková minimální směrnice, ovšem členské státy by měly být ambicioznější, především pokud jde o ochranu pracujících. Skutečně chceme, aby tito lidé opravdu nadále podporovali evropský projekt. Děkuji, děkujeme. A nyní to jsou, pracov, to jsou zástupci jednotlivých politických stran. Pan Radke dvě minuty. Paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem velice hrdý na ten výsledek, který je před námi. Je to výsledek, který je samozřejmě kompromisem, což je typické pro eh, práci zde v parlamentu, ale dobrý kompromis se vyznačuje tím, že ve finále každý, kdo se na něm podílel, něm najde vždy pár bodů. Ano, to je něco, co bych si byl představoval jinak, ale ve finále takový dobrý kompromis je velkou většinou schválen, což se ve výboru stalo, takže věci se ubírají správným, jménem, eh, správným směrem. Za EPP mi dovolte vypíchnout tři body, které pro mne jako stínového zpravodaje byly důležité. V rámci této nové směrnice více zohledňujeme práva zaměstnanců a omezujeme prekérní pracovní podmínky. Dále, komisařka už to zmiňovala, omezujeme byrokratickou zátěž pro malé a střední podniky, tím pádem e, zajišťujeme vyrovnání zájmu jednotlivých druhů podniků. A za třetí, to, a to pro nás, pro frakci, bylo velice důležité, podařilo se nám, aby Právní definice pojmu zaměstnanec, eh, jak to navrhla komise, v tom textu není obsažená, ale ta definice bude i nadále eh, definována členskými státy. To znamená, jednotnou, jednotná definice na evropské úrovni by znamenala více právní nejistoty, spíš než právní jistoty. Jako německý europoslanec musím říci, že tímto návrhem zlepšíme situaci zaměstnanců i u nás doma protože má země je velice známá tím, že chrání práva zaměstnanců, ale i u nás jsou eh, je, je, napojení na odbory a na tarifní smlouvy jenom nějakých 52%. Jinými slovy z této směrnice bude požívat výhody celá řada našich občanů. A pak ještě jedna poznámka, co mě trošku štve v tom předvolebním boji, že sociální demokraté, zelení a levice říká, že zastupují eh, zaměstnance. Kde jste byli ty poslední roky eh, předtím, než jsme vyjednali tento skvělý výdobytek? Děkujeme za socialisty a demokraty vystoupí pan López na dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Dnes hovoříme o eh, směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Je to norma, která eh, bude chránit více než 200 tisíc evropských pracovníků. Zlepší eh, pracovní podmínky těch, kteří pracují v nejistých zaměstnáních, mají netypické pracovní smlouvy, které podléhají špatným pracovních podmínkách. Tato směrnice bude chránit také pracovníky na tzv. digitálních platformách. Členské státy v tuto chvíli nemají dostatečnou ochranu pro takovéto pracovníky. Zahrnuje také opatření bojující proti zneužívání pracovníků a nebo rozšiřuje ochranu tzv. on-demand pracovníků na vyžádání. Paní komisařka Tyson odvedla eh, hodně práce. Eh, my v Evropském parlamentu jsme úzce spolupracovali a děkuji také rumunskému předsednictví. Podařilo se nám společně eh, dostat na poslední plenární zasedání tuto směrnici o sociálních právech. Dnes nebudeme hlasovat pouze o směrnici. Ukazujeme zde určité směřování pro Evropu. Pro Evropu, která zdůrazňuje zdůrazňuje eh, svoji sociální duši, zdůrazňuje eh, Evropský pilíř sociálních práv. Eh, zde budeme mít konečně jasné, hmatatelné podmínky pro pracující, jasná pravidla. Ehm, dobré pracovní podmínky jsou v podstatě předpokladem pro budoucnost e, Evropy, pro jednotnou Evropu. Je třeba chránit lidi, na které měla globalizace e, negativní dopad a je potřeba zajistit jednotu e, na evropském trhu práce. Děkuji. Děkujeme a nyní to bude za EKR paní McIntyre. Máte jednu minutu. Předsedkyně. V průběhu mého působení v Evropském parlamentu a ve výboru EMPL jsem vždycky bojovala za lepší regulace. A toto, milí přátelé, skutečně není lepší regulace. Opravdu jsme se snažili urychleně vytvořit legislativu za každou cenu a vzdali jsme závazek um, ohledně našeho textu, který jsme připravili v Evropském parlamentu. My jsme samozřejmě chtěli dosáhnout mnohem více. Ovšem zde najednou máme pouze Vlastně nějaký úvodní, nějaké úvodní ustanovení, jak to může podpořit EPP a SAD, kteří například eh, zneužívají um, piloty v tomto ohledu, pokud dělají o jejich další školení, přeškolování a tak dále práva pracujících musí být chráněni, ať když pracujete pro velkou nebo malou společnost, ať pracujete ve veřejném nebo soukromém sektoru. Na to jsme se dohodli. Ovšem, text trialogu právě um, veřejné pracovníky z toho, um, z toho vyčlenilo například i požárníky, soudce, prokurátory, podkopává to politický signál, který jsme vyslat a umožňuje to členským státům vyčlenit je z tohoto textu a z působnosti této legislativy. To skutečně, skutečně není správné. Děkujeme. Zakuje NGL paní López Bermejo jedna minuta. Eh, Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Zároveň eh, je ale politování hodné, že eh, Rada se snažila bránit opět jakémukoliv pokroku, pokud je o ochranu práv pracujících. Evropský parlament, parlament chtěl bránit pracovní podmínky lidí v nejistých zaměstnáních, ale text, o kterém budeme hlasovat, v podstatě tyto lidi nechrání. E, tento text nezahrnuje um, e, například e, hasiče, policisty, státní zaměstnance a celou celou řadu dalších zaměstnanců. Jak říkají odbory, něco takového je diskriminace a je to také nebezpečný precedent, pokud jde o minimální požadavky Evropské unie, které by měly být univerzální. Nedaří se nám zde tudíž vytvořit sociální Evropu, která by zahrnovala všechny pracovníky. Co je ale na stole, je ještě větší problém. Rada a členské státy neustále eh, blokují rozhodnutí Evropského parlamentu, a který je přímo volen eh, evropskými občany. Eh, máme zde nerovnost mezi evropskými institucemi a nedostatečnou spolupráci a to hraje do karet extrémní pravici. Paní Lambert, která má slovo na jedno a půl minuty se zvládne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Podobně jako předřečníci, i moje politická frakce si myslí, že to je promarněná příležitost plně modernizovat eh, stávající směrnice. Samozřejmě, že vítáme opatření, pokud jde o zvýšení počtu informací, lepší informace, kontrakt Eh, včasnějšího charakteru, nebo mm, samozřejmě i možnost vyjednávání na základě požadavku pracovníků. Ovšem pokud jde o definici pracovníka, tam máme určité pochybnosti a zdá se, že v mnoha členských státech podkopáváme určitý pocit jistoty. A jsou zde i veliké problémy, pokud jde o právo členského státu pokrýt méně pracovníků v v rámci rozsahu této směrnice. A nejenom teda s ohledem na ty výjimky, o kterých jsme se zmínili před chviličkou, pokud jde o nouzové práce nebo mm, pracovníky z domácností, ale zároveň žádáme, aby členské státy samozřejmě investovaly do veřejných služeb a ty byly ale vyjmuty eh, v, v mnoha případech. My prostě chceme sociálnější Evropu. Já nevím, jak to bude fungovat pro ty pracovníky, kteří mají několik zaměstnání a všechny na krátkou, eh, krátkodobé kontrakty. Čili podobně, jak se o tom zmínili předřečníci, my si myslíme, že rada mohla vyhovět Evropskému parlamentu i Evropské komisi a mohla vyslat jasný, silný signál v budování silnější sociální Evropy. že to, co nám rada jednou rukou dala, to nám druhou vzala. Děkuji. Děkujeme. Paní Melan má slovo na dvě minuty zájem. Děkuji za slovo, paní předsedající. Podmínky transparentní, předvídatelné práce, to znamená transparentnost, stabilita pracovního kontraktu, nové formy zaměstnání. Toto je obrovská výzva pro naše země. Pracovníci, legislativci, pracující musí samozřejmě čelit obrovské evoluce, která je brutální v této oblasti. Atypické pracovní zaměstnání místa se mění od roku 2000 14, to je už 20 všech zaměstnání a právě proto musíme reagovat na tuto novou praxi, musíme zároveň bojovat proti abuzivní praxi, pokud jde o pracovníky v domácnosti nebo marginál, marginální kontrakty na krátkou dobu, a samozřejmě především například eh, v oblasti práce na základě digitálních platform. Ano, toto jsou samozřejmě slabiny. Tato, tento text je teda nedostatečný, to je pravda. Moje skupina ENF přišla s určitými návrhy, podpořili jsme konkrétní požadavky zpravodajky. Zpravodajce je důležité, aby všichni občané byli chráněni stejným způsobem, bez ohledu na prekeritu jejich práce. Nesmíme zapomínat na to, že se z té Evropa, celé Evropě a evropská politika mm, samozřejmě musí na to reagovat. Jsou to tisíce pracovních míst, které jsou prekérní. Je to určitá slabost i našich podniků, které vytváří tyto nejistá pracovní místa. My prostě musíme reagovat na to urgentní, urgentní způsobem. My musíme reagovat samozřejmě na to, co my jsme částečně vyprovokovali, jakožto Evropa v minulosti, ale musíme respektovat každý členský stát. Cílem naší eh, frakce je, aby práce byla předvídatelná, aby, to zlep, aby tyto podmínky pracovní zlepšovaly kvalitu života, každodenního života našich lidí. Děkujeme. Pan Balco má slovo na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. V roce 2017 v Věteborku bylo, byla uzavřena proklamace o evropských sociálních právech a podepsali to desítky lídrů Evropy. Dnešním návrhem začínáme tento pilíř také budovat. V Evropské unii máme velice detailní pravidla pro společný trh. Je na čase, abychom se začínali zabývat také právy pracovníků a stanovovat, abychom stanovili alespoň minimální standardy. Zejména pro ty, kteří nemají pevnou pracovní dobu. Zdůrazňujeme, že podniky nesmí tato práva podkopávat. Toto vidíme například aktuálně v Maďarsku. Eh, vláda schválila zákon o přesčasech. V zahraničí se tomu říká otrocký zákon, který slouží pouze zájmům, zájmům globálních, hm, globálních koncernů. Evropský sociální pilíř však prohlašuje, že nelze takto pracovníky vykořišťovat, i když se budou používat nové flexibilní formy práce. Děkuji. Děkuji, pan Káza. Minuta 30. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji za odvedenou práci. Za celá ta léta se podstata práce mění a my se musíme přizpůsobit nové realitě. A v tomto smyslu je potřeba aktualizovat evropská pravidla. Toto je jen malý krůček, ale je to přesto další krůček na cestě za sociální Evropou, na které pracujeme – zejména v posledních pěti letech. A já bych chtěl poděkovat paní komisařce Thyssen a chtěl bych poděkovat předsedovi komise Jean-Claude Junckerovi. A děkuji také všem kolegům zde ve sněmovně, zejména výboru pro sociální záležitosti. My jsme se zasadili o to, aby Evropa zůstala sociální, aby byla sociálnější než kdy předtím. Toto prohlášení je nutné, protože v dnešní době se práce digitalizuje, vznikají nové typy smluv ve všech možných podobách a vzniká tak různá, vznikají tak různé formy práce. Máme smlouvy na krátkou dobu, smlouvy, takzvané smlouvy na nula hodin a tak dále. To je velice populární v současné době a těchto smluv je stále více. Tato směrnice se snaží situaci v této oblasti nějakým způsobem řešit. A proto je potřeba zajistit, že naši pracovníci budou mít vyšší ochranu. Je potřeba chránit ty, kteří pracují v rámci našich digitálních platform. A ještě jednou děkuji všem za odvedenou práci. Díky nim máme dnes na stole tento dokument. Děkuji. Pana Šona Simona nevidím, takže slovo dostane pan Hoc na minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, děkuji za slovo Směrnice. Směrnice, která se týká předvídatelných a konkrétnějších podmínek práce, to je samozřejmě něco zásadního, protože budování těchto pracovních příležitostí tohoto charakteru eh, a zlepšení podmínek života i práce pro všechny pracovníky, toto je podle mě základ v této oblasti. Musíme mít určitou pocitu, pocit jistoty, bezpečnosti, například i těch pracovníků, kteří Eh, jsou eh, v nejistých místech. To je zásada jeho spokojenosti a zároveň je to i součást mhm. PR dané společnosti. To je mhm. samozřejmě i spokojenosti na obou stranách. Ovšem já si nejsem jistý, zda toto všechno vidíme v tomto textu. Myslím si, že tomu tak není, protože v podstatě tyto, eh, samozřejmě, že byste měli být proporcionální přístupy, který zachová i určitou dynamiku pracovních, pracovního trhu. Ovšem já se obávám, že mnoho z těchto předpisů bude zátěží pro malé a střední podniky v oblasti administrativy. Děkujeme pan Tason na slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Navzdory dobré práci parlamentu, já bych chtěl poděkovat eh, kolegům. Rada eh, vyškrtla z této eh, směrnice některé zásadní věci. Ehm, například zde není důležitá definice toho, co je práce a zároveň zde je možnost toho, aby členské státy udělaly eh, výjimky pro nejrůznější typy zaměstnání. Eh, zároveň eh, se ZD požaduje psaná smlouva pouze od chvíle, kdy práce trvá sedm dní a více. To znamená, že to otevírá dveře pro černou práci nebo pro práci na černu lidé, kteří pracují v nejistých zaměstnáních, tak nezískávají dostatečnou ochranu. Evropa, která chce být sociální, zde tudíž nedosahuje odpovídajících výsledků, a to kvůli radě. A pan Zarianopoulos na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Toto je směrnice, která má zajistit, že zaměstnanci budou znát svá práva. To je přece šílené. V rámci legalizace minima legalizujeme to nejhorší. To nejsou práva pro zaměstnance, jsou to práva pro firmy. Firmy zkrátka zaměstnancům napíší krátkou noticku, jak je to celé složité. Chráníme tady tu flexibilitu, jak vy tomu říkáte, kterou chtějí zaměstnavatele mnoho tisíc eh, pracovníků v domácnostech a námořníci, ti jsou z toho vyňati. Takže ti, kteří hlasovali pro novou demokracii, pro PASOK v Řecku, eh, ti jsou dnes k smíchu. Pracovníci nesmí věřit eh, těm sociálním demokratům střihu Syrizy. A není možné skočit na lep ani euroskeptickým nacionalistům. Je potřeba pomáhat těm, kteří se snaží bojovat proti tomu největšímu problému, které máme, to znamená proti kapitalismu a proti monopolu. Musíte podporovat komunisty. Děkujeme a nyní za jeden, na jeden a půl minuty paní Kozlovská Jarek Rajevič. Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Já jsem ráda, eh, že komise v čele s paní Tysonovou přichází s regulacemi, které materializují tento sociální pilíř Evropy. Nová směrnice, která se týká transparentních a předvídatelných pracovních podmínek, je zásadní pro všechny pracovníky EU a především pro ty, kteří pracují na tzv. nestandardních místech, netypických místech, eh, pokud jsou to například různé na dočasná místa, na, na vyžádání, internetové platformy a tak dále. Již dneska 25% našich pracovníků v EU takto pracuje a v posledních letech dokonce polovina těchto zaměstnání má nestandardní charakter. Tyto pracovníky zatím nejsou krytí současní současnou směrnici, pokud jde o povinnost informovat ohledně pracovních podmínkách. Proto je tato nová směrnice zásadní a zároveň umožňuje pracovníkům další práva. To znamená, že získají širší informace, preciznější informace, rychlejší informace a zároveň tato směrnice, a to je důležité, bude pokrývat velikou část těchto nových pracov, nových typů nestandardních, ehm, neobvyklých kontraktů. Pouze lidi, kteří pracují méně než 12 hodin měsíčně, nebudou pokrytě touto směrnicí. A toto je revoluce, ze které budou těžit především ženy, protože oni právě zastávají většinu těchto prekérních pracovních míst na trhu práce. Proto potřebujeme, paní komisařko, inteligentní řešení, transparentní, předvídatelnou práci, protože pouze předvídatelnost dává našim pracovníkům aspoň minimální pocit určité jistoty. Děkuji vám. Děkujeme. Pan Benifej má slovo jednu, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Počet evropských občanů, kteří jsou zaměstnáni eh, za nejistých okolností, se zvyšuje. Dochází k velké expanzi nových sektorů ekonomiky, jsou to různé digitální platformy a eh, Zejména tímto vývojem trpí mladí lidé a ženy, eh, které se stávo, často stávají oběťmi těchto atypických forem práce. Eh, mají falešný dojem jistoty s tím, že mohou pracovat autonomně nebo na takzvaných 0 hodin. Eh, tímto návrhem vstupuje v platnost nová regulace, která zajistí vyšší míru transparentnosti a jistoty v oblasti pracovních podmínek. Eh, zabrání to jaksi takovému tomu plovoucímu zajištění práv a my jako sociální demokraté budeme i nadále žádat rámcovou směrnici pro důstojné pracovní podmínky za veškerých okolností. Je potřeba v této zásadní bitvě pokračovat. Je potřeba eh, bojovat proti neplaceným stážím v celé Evropské unii. Eh, k tomu eh, teď dochází v Evropském parlamentu po třech letech boje. To všechno se může změnit. Děkuji vám. Děkuji pan Gerike na minutu. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, Prací na částečný úvazek jsou zasaženy většinou ženy a nejčastěji matky, což je politika nebezpečná, nepřátelská vůči rodině. A zejména v oblasti zaměstnávání je potřeba tyto lidi angažovat. Je potřeba zhodnotit výchovu dětí jako práci. Protože to je práce, která například ve školkách a v jeslích je normálně placena. Jinými slovy, musíte dostávat něco jako plat za výchovu dětí. Je potřeba také bojovat eh, proti mezerám, eh, proti výpadkům v oblasti penzí, ke kterému opět dochází u žen, u matek. A myslím si, že můžeme použít třeba Maďarsko jako vzor eh, co do zohlednění rodičovské práce. Doufám, že v příštím legislativním období eh, budeme v tomto složitém úkolu pokračovat. Děkuji. Děkujeme. minuty paní Šojdrová. A udělení slova, dámy a pánové, je jasné, že evropská legislativa musí reagovat na změny na vnitřním trhu. Pracovní trh se mění